President. Pane předsedo, vážení poslanci, já nejprve eh, řeknu pár slov v portugalštině. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, je pro mě velkou ctí a velkým potěšením eh, dnes vystoupit tady v tomto domě demokraci, evropské demokracie. Já bych chtěl za tuto příležitost poděkovat a rád eh, Eh, odpovím na všechny vaše otázky. A teď eh, budu pokračovat v angličtině. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, můj životní příběh je evropský eh, příběh. Narodil jsem se v krásném městě na jihu Portugalska, kde většina obyvatel byla velmi chudá. Je to region, který od té doby měl obrovský prospěch z tvrdé práce svých občanů, ale také, eh, který měl obrovský prospěch z nástrojů evropské solidarity. V dětství jsem byl eh, svědkem důležité role, kterou hrála Evropa při upevnění naší mladé demokracie, podobně jako to bylo v Řecku a ve Španělsku. Byl jsem také svědkem toho, jak Portugalsko využila mnoho příležitostí pro hospodářský růst a pro zlepšení sociální situace. Tyto příležitosti sebou přinesla právě evropská integrace. Můj život se vyznačoval jednak zeměpisnou, ale také sociální mobilitou, kterou umožnila právě demokracie a Evropská unie a já jsem za to velmi vděčný. Právě to eh, zemlověka a politika, kterým dnes jsem. Ze svého rodného města jsem se nejprve přestěhoval do hlavního města díky vzdělávacímu systému, které, který byl díky demokracii inkluzivní a otevřený. Hlavním cílem eh, v životě mých rodičů bylo poslat eh, jejich děti na univerzitu a to se jim podařilo. Co se jim ale eh, nikdy ani nezdálo, bylo, že jedno z jejich dětí se vydá z Lisabonu nejprve do Paříže, a to díky jednomu z nejlepších eh, projektů evropské integrace, eh, program Erasmus. Erasmus pro mě byl určujícím okamžikem mého života a určitě to byl velmi důležitý moment v životě mnohých v mé generaci. Byl jsem jedním z prvních Eh, v Portugalsku, kdo eh, tohoto programu mohl využít. A teď řeknu několik slov ve francouzštině. Chtěl bych eh, tedy promluvit také francouzsky, protože Eh, Francie se také stala mou eh, zemí. Je to eh, ve Francii, kde jsem dokončil své, svá studia a ve Francii jsem také začal svoji profesní kariéru, když jsem byl inženýrem. A také ve Francii jsem potkal svou ženu a dokonce jsem tam, tam i oženil v Paříži na radnici 15. okrsku v Paříži. Poté jsem se přestěhoval do Spojených států, kde jsem eh, také studoval a kde jsem získal úplně nový pohled na to, co to znamená být Evropanem. Když eh, se člověk vydá tak daleko z Evropy, tak eh, si může mnohem jasněji uvědomit, jak jsou jedinečné evropské hodnoty a celá kultura, kterou bychom měli pro naše děti uchovat. Poté jsem se z Bostonu přestěhoval do Londýna, kde se také narodily dvě z mých eh, tři, třech dětí a kde jsem čtyři roky eh, žil a měl jsem tedy možnost se seznámit s jedním nejdynamičtějších a největších měst na světě. Poté jsem se vrátil do Portugalska, abych eh, řídil společnosti, abych začal své vlastní podnikání a bylo to podnikání, které vytvářelo pracovní místa a nové ekonomické příležitosti. A v roce 2011 eh, jsem byl zvolen do portugalského parlamentu. Brzy poté jsem byl jmenován do vlády a tam jsem se snažil pomoci Portugalsku v době národní a evropské krize. Takže jak sami vidíte, eh, vážení poslanci, můj životní příběh je evropský příběh. A dnes eh, vás žádám o potvrzení ve funkci, abych mohl zahájit novou kapitolu ve svém životě, abych znovu mohl eh, sloužit Evropě a vrátit jí tak eh, něco z toho, co mi Evropa za ty roky poskytla. Zavazuji se, že s vámi budu pracovat a snažit se eh, pokračovat v tomto evropském projektu. Pane předsedo, vážení poslanci, jak víte, zvolený předseda komise Jean-Claude Juncker mi předělil oblast vědy, výzkumu a inovací. A já tuto výzvu přijímám s velkým nadšením a s důvěrou. A jsem si plně vědom toho, že provádět eh, politický program předsedy komise Junckera a znovu obnovit, udržitelný eh, růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost v Evropě potřebujeme budovat na pevných základech, které nám poskytuje právě inovace a excelentnost ve vědě a ve výzkumu. Pokud budu potvrzen ve funkci komisaře, tak chci provádět následující tři priority. Mojí první prioritou bude pokračovat ve vytváření rámcových podmínek, které by měly umožnit realizovat plný potenciál Eh, evropského vědy a, evropské vědy a evropského výzkumu. Mohli bychom dosáhnout mnohem více, pokud bychom měli méně překážek pro vědu a výzkum a také kdybychom měli větší kapacitu přilákat eh, talenty z celého světa. A také kdybychom eh, mohli ve všech českých státech prosadit tyto příležitosti pro další šíření inovací a výsledků vědy. Abychom mohli zlepšit tyto rámcové podmínky, musíme konečně finalizovat eh, evropský prostor pro výzkum a také bychom měli urychlit eh, opatření v rámci inovační unie. Musíme zlepšit koordinaci našich politik a to zejména prostřednictvím lepšího monitoringu a prostřednictvím evropského semestru. A musíme také eh, objevovat nové synergie v rámci evropských strukturálních a investičních fondů, a to jak na celostátní, tak i na regionální úrovni. Já také budu velmi pečlivě eh, sledovat eh, genderovou dimenzi eh, těchto programů, nejenom že je to otázka prosté spravedlnosti, ale také proto, že si nemůžeme dovolit plítvat jakýmkoliv talentem. Mou druhou prioritou bude dosažení nebo provádění programu Horizont 2020. Dnes eh, tady eh, všichni jsme také díky tomu, že máme více zdrojů eh, v této oblasti, což, což bylo dosaženo díky moudrosti Evropského parlamentu. A teď bychom měli zajistit to, aby těch 80 miliard euro, které jsou v horizontu 2020, byly využity nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem. A současně s tím bychom se měli snažit zjednodušit využívání těchto prostředků. A vím, že ten proces už byl započat díky odhodlání komisařky Georgen Quinn a také díky podpoře tohoto parlamentu, což by nám mělo umožnit, abychom přilákali ještě více nováčků do eh, oblasti eh, vědy a výzkumu. Abychom mohli splnit cíle Horizontu 2020, musíme věnovat také zvláštní pozornost řešení problémů, se kterými se potýká naše společnost. Což znamená, že bychom měli provádět eh, eh, fondy na investice do inovací, měli bychom více využívat inovativní finanční nástroje, včetně těch, které se týkají malých a středně velkých podniků a měli bychom se zaměřovat na energetickou účinnost a na nízko uhlíkovou ekonomiku a zejména na obnovitelné zdroje energií. A já bych v tomto kontextu chtěl také e, připomenout, e, že e, velmi, významnými, velmi významný příspěvek mohou poskytnout také humanitní vědy a společenské vědy. Vím, že toto jsou všechno priority, které má v programu předseda komise Juncker Eh, a které by měly vést k posílení zaměstnanosti, růstu a investic. Mou třetí prioritou je obrana excelentnosti ve vědě a ve výzkumu. Je to základem pro globální postavení Evropy a to by se mělo opírat o potenciál ve vědě, výzkumu a v inovacích a o kreativní svobody pro výzkumníky a vědce, zejména ti, kteří působí ve Eh, nových eh, vědeckých oblastech. Základní výzkum je eh, ten základ, který potom vede k dalším technologiím a inovacím. A z tohoto důvodu jsem velkým zastáncem Evropské výzkumné rady. Díky tomu bychom měli mít možnost vytvořit novou generaci mladých, talentovaných a dynamických vědců a výzkumníků. při plnění těchto tří priorit, které jsem právě popsal, bychom eh, také neměli zapomínat na potřebu eh, provádět takzvanou vědeckou diplomaci a mezinárodní spolupráci, protože ta může posílit plnění našich cílů. Pane předsedo, vážení poslanci, eh, s potěšením odpovím na vaše otázky a pokud budu potvrzen v funkci komisaře, tak se těším na konstruktivní spolupráci v nadcházejících letech. V mém působení v portugalské vládě jsem eh, eh, celou dobu se zaměřoval na to, abych odstraňoval překážky, abych zjednodušoval postupy a abych eh, vytvářel nové příležitosti pro naše občany. A pokud budu potvrzen ve funkci, tak chci podobně postupovat i v této nové funkci a to se stejným odhodláním, se stejným nadšením, protože věřím v sílu vědy, výzkumu a inovací. Takže moje zaměření bude na konkrétní výsledky. Ve svém evropském příběhu a ve své politické kariéře jsem pracoval v různých institucích a v různých oblastech. Musel jsem eh, odstraňovat eh, izolaci eh, v těchto sektorech a úzké zaměření a vždycky jsem se snažil provádět reformy, které Evropa velmi potřebuje. Pokud budu potvrzen ve funkci, tak eh, chci sloužit prohlubování eh, oblasti vědy, výzkumu a inovací, protože to je základem pro odřitelný růst v Evropě a pro všechny evropské občany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, eh, pane kandidáte. A nyní přejdeme k otázkám za politické skupiny. Eh, pan eh, Christian Heller, EPP. Dobrý den, vítám vás v Evropském parlamentu. Můj první dotaz se týká nákladů ne Evropy a završení e, Evropy výzkumu. Čím e, bylo by to až 9 až 11 miliard e, euro. A, a výzkum a tyto věci by měly být hotovy do konce roku, ale zatím to ještě zdaleka není hotovo. Mě by zajímalo, jaké si myslíte, jsou tady hlavní překážky a, a jaké jsou vaše, nebo zda je vaší prioritou je řešit, co může být uděláno na evropské úrovni a co musí udělat členské státy sami o sobě. Děkuji. Prosím o odpověď. Děkuji, pane Helere, za vaši otázku. Prohlásil jsem a jsem velice přesvědčen, že evropský e, výzkumný prostor je velice zásadní pro Evropu. A to nejen proto, e, že věda, výzkum a inovace, že to je projekt v této oblasti, ale je to důležité pro celý evropský eh, projekt. Evropský výzkumný prostor eh, má odstraňovat eh, bariéry tak, abychom nastolili lepší spolupráci a lepší tok informací. Ovšem, abych odpověděl na vaši otázku, myslím si, že většina nástrojů na evropské úrovni už existuje. V tuto chvíli nám eh, schází eh, to, aby členské státy to mohly realizovat a provádět tyto nástroje. Zdůraznil bych tři záležitosti, o kterých se donívám, eh, že to v nich vlastně vázne a nebo to do určité míry blokují. Potřebujeme lepší propojení mezi národními výzkumnými agendami proč? Protože se musíme pokusit eh, odstranit různé duplikace a fragmentaci. A za druhé je tady velice důležitá záležitost a to je nedostatek transparentnosti, eh, která tady ještě existuje, pokud jde o nábor v univerzitách a výzkumných centrech v Evropě. A to musíme eh, vyřešit. A samozřejmě je tady důležitá také genderová záležitost a nevyváženost eh, v Evropě. Eh, takže eh, do roku 2015 se členské státy zavázaly vytvořit cestovní mapu a pokud to bude tedy potvrzeno, pokud budu potvrzen ve své funkci, tak budu opravdu naléhavě trvat na tom, aby cestovní mapa byla implementována. Děkuji. Další dotaz. Pan Carlos Zorino sociální demokraté. Děkuji, pane komisaři. Chtěl bych vám zejména poblahopřát eh, za tedy vaše vystoupení. Vy jste hovořil o tom, že eh, v podstatě Eh, souhlasíte tedy s eh, programem pana Junckera. Tam jde o 300 miliard euro pro inovace, nové energetické modely. A zároveň jde také o to, aby byly eh, do roku 2020 prostředky zkráceny nebo budou zkráceny a to je velice důležité, eh, důležitý aspekt pro vývoj podniků. Eh, mě by zajímalo, jak smýšlíte o tom, jak přesvědčit radu, aby se eh, tedy rada rozhodla ne eh, Horizon 2020 eh, finančně seškrtat, ale posílit. A myslíte si, že je možné něco dosáhnout pro vědu a výzkum a jak sladit Horizon 2020 se zeleným a modrým růstem, který Evropa potřebuje? No. Hmm. Děkuji. Ano, děkuji za to, že mám možnost promluvit i portugalsky. To mě skutečně těší. Víte, že eh, Jean-Claude Juncker, předseda komise, hovořil o 300 miliardách, tedy o projektu, eh, který eh, bude realizován A příslušným komisařem, pokud bude ve své funkci potvrzen. A pokud eh, tedy má funkce bude potvrzena, no, tak eh, se budu zasazovat o to, aby inovace, výzkum a věda byly skutečně základem pro budování budoucnosti a růstu. Eh, mezi rokem 1995 a 2007 ehm, bylo 72 růstu dosaženo díky inovacím. Takže je to opravdu základní prvek tohoto balíčka, balíčku v hodnotě 300 miliard eur. A já skutečně budu bojovat za tyto věci, budu tyto věci prosazovat. Pokud se díváme do budoucnosti, tak musíme uvažovat o tom, jakým způsobem Evropa tyto věci vnímá. Jež mnoho let znám tuto situaci, eh, znám také vás, pane poslanče, a vím, že se dlouho věnujete inovacím. V Portugalsku eh, jste eh, často psal o tomto tématu, začal jste šířit určité poselství v tomto duchu v Portugalsku a já si myslím, že by to, tím se budu i já inspirovat. Děkuji vám. Nyní pan Hans Olaf Henkel jménem EKR, prosím. Pane Madasi, oslovuji vás takto zadu, snad si to nevezmete osobně. Vy jste nastínil některé priority, které jsou podle mého názoru všechny v pořádku, nicméně jedna mi tam chybí. I kdybychom udělali vše to, co v Evropě plánujeme, tak by to pokrylo pouze 6 celkových výdajů na výzkum a vývoj. 94 výdajů jde z národní úrovně a tak si říkám, co chcete udělat pro to, abyste zajistili, že i členské státy tyto potřebné prostředky na výzkum a vývoj vynaloží? Jsou to peníze, které v průběhu doby tyto členské státy eh, přislíbily, když to srovnáme s jinými zeměmi, jako je například eh, Švédsko, Finsko, eh, které se vedou velice dobře. Myslíte si, že i ostatní státy budete schopen přesvědčit k tomu, aby si vedli také takto dobře? Děkuji. Děkuji, pane Henkele, za váš dotaz. Já si myslím, že jste zmínil velice důležitou věc, která je vlastně ústředním bodem mého portfolia, to znamená spolupráce s členskými státy, to, jakým způsobem můžeme předat ten signál, že výzkum, věda a inovace mají zásadní význam. Já jsem tady uváděl určitá čísla, konkrétně, že mezi roky 1995 a 2007 62% evropského růstu eh, bylo motivováno eh, výzkumem a vývojem. To znamená, že když se podíváme na program, který dnes máme k dispozici, to znamená Horizont 2020, tak je jasné, že se musíme pokusit eh, najít způsob, eh, jak eh, propojit tento program například se strukturálními eh, fondy, které mají k dispozici mm, zhruba 100 miliard. Musíme se pokusit sladit program v mém portfoliu s programy členských států, protože dnes probíhají různé infrastrukturní projekty, které by bylo možné použít napříč celou Evropou jakožto zdroj, protože nám jde v Evropě o tom, Mm, nastolit úspěšnou eh, celoevropskou politiku pro výzkum a vývoj. Členské státy tady mají zásadní roli, ale je na nás, abychom členským státům dokázali vysvětlit, jak důležitá jejich role je a jak důležitá je role výzkumu a vývoje. Takže já se domnívám, že význam mého portfolia by mělo měl být dále zdůrazněn v rámci evropského semestru. Děkuji.